witam panie i panów posłów bardzo serdecznie witam naszego gościa pana. Znovu otevírám schůzi. Vítejte, všichni vítejte, pane komisaři. Zápis včerejšího, včerejší schůze a přijaté texty jsou již k dispozici. Máte nějaký komentář k zápisu? Není tomu tak. Takže mm, zápis je přijat.